No, e, jak e, v té celkové situaci, tak v těch jednotlivých případech, které zde zazněly. Děkuji vám. Děkujeme, pane komisaři. E, Na, do konce této debaty bylo předloženo šest návrhů usnesení, debata je usnesená a hlasování proběhne hned po ukončení těchto třech debat. Jako další máme na pořadu jednání téma Azerbajdžán, případ Ilgara Mamadova. Nejprve dostanou slovo autoři, jako první na jednu minutu paní Geringer Odenberg. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo tento rok měl být rokem změn k lepšímu v Azerbajdžánu. Na podzim se plánují prezidentské volby, ale jsme znepokojeni pokusy zastrašovat opozici. Opožníčín kardinát na post prezidenta byl zatčen. Čekáme, že azerbajdžánské úřady splní své povinnosti, které jsou obsaženy v Evropské umluvě o lidských právech. A to již proto, že mají přejmout své rotační předsednictví v Radě Evropy v roce 2014. Respektování svobod je jednou ze základní podmínkem pro členství v Radě Evropy. Pan Mamadov byl zatčen a je zadržován bez spravedlivého procesu. Chceme, aby byli rovněž propuštěni všichni kritici azerbajdžanské vlády a azerbajdžanské orgány musí neprodleně provést reformu soudního systému. Děkuji kolegyně Geringer de Edberg a nyní pan kolega Hefner. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové. V říjnu tohoto roku se v Azerbajdžánu budou konat volby. Po dlouhodobém režimu rodiny Alijev, nyní je to syn, předseda strany republikánské alternativy Ilgar Mamadov oznámil, že bude kandidovat proti prezidentovi Alijevovi. Na začátku roku se konaly eh, protesty v jednom azerbajdžánském městě a pan Mamadov po těchto protestech a incidentech navštívil město z politiky Hovořil s politiky, s pozorovateli, s novináři a dalšími a později byl zatčen a obvinili ho z podněcování těchto incidentů. Od té doby sedí ve vězení a nemůže se věnovat přípravě voleb. To je jenom jeden příklad z nesčetných případů toho, kdy jsou v Azerbajdžánu lidé zadržováni ne proto, protože by něco prokazatelně učinili, ale proto, že jsou politicky aktivní jinak, než by si to režim představoval. Azerbajdžán má velký zájem o spolupráci s EU, i my máme zájem o spolupráci s Azerbajdžánem. Ale je třeba říci, že středobodem takovéto spolupráce a také asociační dohody musí být respektování lidských práv demokracie, svobody osob, důstojnosti lidí, svobody tisku a svobody schromažďování. Bez takovýchto společných hodnot nemůže naše spolupráce existovat. Děkuji, děkuji kolegovi Hefnerovi a na ní na jednu minutu paní kolegyně Šáke. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, kolegové. Azerbajdžán jako země se sám zavázal respektovat lidská práva, základní svobody a právní stát v kontextu východního partnerství a v kontextu členství v OSC a v Radě Evropy. E, nicméně tyto dohody nejsou jenom podpisy na papíře, musí znamenat i příslušnou činnost. Politické procesy utlačování občanské společnosti a médií musí skončit. Konkrétně Ilgar Mamadov musí být propuštěn a veškerá obvinění proti němu stažena. Zastrašování žurnalistů, pokutování demonstrantů nebo zakazování eh, mír, eh, poklidných demonstrací není přijatelné. Eh, ráda bych vyzvala pana Barosa, aby toto téma zmiňoval na té nejvyšší úrovni, konkrétně až se setká s prezidentem Alijevem 21. června. Naše stávající hospodářské a strategické zájmy nesmí zastěňovat důležitost lidských práv. Lidé v Azerbajdžánu vnímají Evropskou unii jako hodnotový spolek a zcela správně nesmíme se k ním proto otočit zády, protože i tito lidé si zaslouží, aby jejich základní práva byla hájena. Děkuji. Děkuji kolegyně a na minutu Pane předsedající, předem bych rád požádal, aby od mého jména byl vymazán poznámka autor, neboť jsem se nepodílel na předložení tohoto návrhu. Plně podporuji, abychom ve svém usnesení vyzvali vládu Ázerbájdžánu, aby zajistila rychlé, nezávislé a spravedlivé posouzení případu pana Mammadova a jeho okamžité propuštění z vazby, pokud k ní nejsou řádné zákonné důvody

paní kolegyně Verža. Ne, tady máme modrou kartu, pan kolega Posolt. Ano, pane předsedo. Chtěl jsem se kolegy zeptat, zda je schopen eh, vcítit se do naší situace. Ča, byl, byly časy před rokem 89, kdy jsme se zasazovali o práva v Polsku a v jiných eh, zemích za železnou oponou. Kdyby se nám to řeklo, nedělejte to, sázejte na tajnou diplomaci. My jsme to nedělali a nechápu, proč bychom to měli dělat teď.

Děkuji vám, pane kolego. Myslím si, My jsme měli eh, německ, německý překlad na kanále 2. Eh, teď kolegyně Turnu Hnouštajn. Oh, Entschuldigung, bitte um Entschuldigung. Ich hatte die, ich hatte die... Omlouvám se, já jsem Promiňte, už jsem eh, paní kolegyni Verža vlastně si odškrtl, aniž ještě hovořila, takže paní kolegyně Verža. Ehm, pane kolego, že pan kolega mm, říká, že někteří nepodepisují eh, tuto usnesení, ale já se nebudu eh, nořit do detailu. Bylo třeba reklamovat demokratické reformy, vláda reagovala represivně a zatkla, uvěznila ty, kteří vedli tuto manifestaci. Společ... Občanské společnosti eh, tlak proti občanským společnostem zesílil. V roce 2013 zesílil tlak eh, prezidenta eh, a ne docházelo k zastavení politických zatýkání. Když se podíváme na tureckou policii, nelze zapomínat, že azerbajdžánské autority používaly také plyn proti mladým lidem a proto, aby rozpustili pacifické delegace. V Azerbajdžánu po roku 2009 máme tady eh, v partnerský vztah od roku 2009 a jednáme s nimi v současné době o asociaci, lépe řečeno vy vyjednáváte. Jakou bilanci můžeme nyní mm, mít eh, a můžeme konstatovat eh, z tohoto partnerství. Jaké lekce jsme se naučili, co jsme se poučili z minulosti, když se podíváme, jak to vypadalo z Benálí v Tunisku dohody s asocia- asociační dohody nemají vůbec žádný smysl. Pane komisaři, odpověste prosím na tuto otázku. Ja, es folgt nun Frau Kollegin Thun und... Děkuji mnohokrát a nyní paní kolegyně Thun a Hohenstein. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, zatýkání vlastních oponentů, pro následování osob, které eventuálně by mohly ohrozit prezidenta, to je skandální záležitost, zejména v těch zemích, které se pokoušejí dokázat, že mají demokratické instituce. Vždyť Azerbajdžán je členem Rady Evropy a v roce 2014 má převzít předsednictví. Navíc tady máme východní partnerství. Máme tady vyjednávání o asociační smlouvě, o smlouvě o přidružení. A konkurence sedí ve vězení a strašlivě se s ní zachází. Děkuji všem kolegyním a kolegům, eh, kteří eh, to neustále oznamují všem a my se k těmto hlasům připojujeme i k těm, kteří nesedí v tomto sále. Děkuji vám mnohokrát. Tolik tedy autoři a nyní ve jménu jednotlivých frakcí vystoupí řečnice nejprve kolegyně Makovej. Prešedinte. Kondam recinera lui Ilgar Mamadov pe fe... Děkuji vám, pane předsedo. Já odsuzuji zatčení Ilgara Mamadova 4. února po míromilovných protestech. Nebyly uvedeny žádné úvody, důvody pro jeho zatčení a uvěznění. Byly proti němu vykonstruovány různá obvinění, je obviněn z jakéhosi násilného činu, ale ty protesty byly mírumilovné, byly poklidné a myslím si, že jakýkoliv národ má právo na kritiku vlastní vlády. A nejironičtější na tom celém je, že Ilgar Mamarov tam na tom protestu vůbec nebyl přítomen. Faktem je, že Ilgar Mamadov eh, je ve vězení a jsou porušována jeho práva. Velmi podobné věci se dějí v Turecku nebo v Rusku. Je potřeba za demokracii bojovat každým dnem. Děkuji vám, paní Makovej. Na jednu minutu teď paní Senishin. Mikrofon. Bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedající. Azerbejdžan. Děkuji, pane předsedo. Azerbejdžan je signatářem Evropské umluvy lidských práv a přesto nevyřešil problém politických vězňů. Pan Mamadov nebyl propuštěn, nedostal, dochází k porušování svobody tisku, jsou tam problémy s internetem a rovněž problémy s právem schromažďovacím a zakládáním nevládních organizací. Proto apelujeme na Azerbajdžán, aby zajistil médiím normální fungování a zajistil bezpečnost novinářů. Rovněž internet je důležitý pro rozvoj demokracie a právního státu. Je zásadní, že dohoda o přidružení s Azerbajdžánem eh, by měla a musí zohledňovat i lidská práva, soustředit se na ně. Pan předseda Evropské komise Barroso musí nadnést tyto otázky v rámci vrcholné schůzky příští týden v Bruselu. Děkuji. Děkuji kolegyni Seněšin a nyní na jednu minutu, minutu kolega Čarnecky. Děkuji. Pane předsedo, já jsem si spočítal, kolik nás zde v sále je. 32 osob. A chtěla bych se zeptat paní Thun a Hohenstein, respektive jí říci, že nevím, zda všichni, kdo tady nejsou, sdílí její mínění. Oni by se bývali mohli dostavit, ale nedostavili se. Já chápu, že jistě měli velmi závažné důvody, protože se nedostavili. Ale hovořme o těch poslancích, kteří přítomní jsou. A neměli bychom eh, vůči našim voličům předstírat, že nás je tady 750, je nás tady 32 jsem velice potěšen tím, co o Rusku řekla paní Veržia. Ona pochází z levicového křídla parlamentu, ale chtěl bych ji poprosit, aby se nevměšovala do našich záležitostí. A to, co řekl pan Cabrnoch, v podsovětských zemích byly různé záležitosti a vyjadřovali jsme se k tomu různým způsobem, takže bych prosil o toleranci. Máme tady modrou kartu od pana Hefnera, pane Čarněcký. E, předpokládám, že ji budete chtít zodpovědět, tu otázku pana Hefnera. Pane Hefnere, dobře chápu, že jste po svém příspěvku chtěl i hned opustit sál, ale pokud mi dovolíte vám položit krátkou otázku, dříve než se bude věnovat a budete věnovat jiné činnosti. Nepochopil jsem vás příspěvek a pokud jsem ho pochopil, tak je to tak, že byste nepochopil pravidla parlamentní demokracie, nebo ti, kteří zde sedí, zde v sále, jsou členy parlamentu, poslanci parlamentu. A pokud parlament zasedá, tak toto je Evropský parlament nezávisle na počtu přítomných poslanců a prosím vás, neutočte osobně na poslanci, zejména na ty, kteří na své vzali tento těžký úkol, že se nestarají pouze o své vlastní záležitosti, ale i o záležitosti lidí v jiných zemích. Pane Čaněcký i paní Verži, aby ráda položila modrou kartu. Můžeme to takto připojit a vy byste potom zareagoval na obě dvě otázky, prosím. Nevím, jestli je to eh, modrá karta nebo osobní aféra. Já jsem si jenom dovolila reagovat na to, eh, co eh, figuruje ve zprávě. Nevím, mm, tedy ve vaší, o vaší politické skupině jsem nic neřekla. Co se jedná diverzitu, zameďte si před vlastním Prahem, respektujme jeden druhého, abychom mohli spolupracovat dohromady. Herr Kollege Kolega Černěcky, děkuji mnohokrát. Já mám pocit, že pan Hefner zcela nepochopil to, co jsem řekl. Nebo možná to hodnotí jinak, než tak, jak já jsem to myslel. Já jsem myslel, že bychom si měli vážit těch 32 osob, které jsou přítomny a hovořit jménem celého parlamentu že bychom neměli hovořit o těch, kteří z různých důvodů se dostavit nemohli. Proto prosím, aby se měli pochopení pro to, co říkám, aby se mi naslouchal pozorně. A e, to, co říkala paní Veržie, já jsem nemyslel toto usnesení, já jsem myslel vystoupení zástupců vaší skupiny při jiných rozpravách. Děkuji mnohokrát kolegu Čarneckému. Nyní má na minutu a půl slovo kolega Ziobro. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Azerbajdžán je důležitý partner Evropské unie, zejména pokud jde o dodávky plynu. Projekt Nabuko, pokud vznikne, bude velmi důležitý pro zabezpečení energetických dodávek do členských států EU. A myslím si, že bychom se měli zbavit všech e, překážek v cestě, abychom e, zlepšili své vztahy s touto zemí a zbavili se závislosti na Rusku. A to je jádro pudla. V přes, přes určité výhledy na zlepšení se lidskoprávní situace v Azerbajdžánu nám e, tamní volební kalendář jasně ukazuje, že zbytek světa asi bude zklamán, zejména pakli, že si myslel, že třeba lidská práva budou nějakým měřítkem vztahu mezi jednotlivými zeměmi. Prezidentské volby tam budou v, v říjnu, už jsou velmi blízko a opoziční kandidát je ve vězení. To nám Eh, jak si sugeruje, že pan v současný prezident, asi nebude největší demokrat na světě. To si myslím zaslouží vlastní rozpravu, je potřeba tyto názory vyslyšet a myslím si, že by je měli vyslyšet i ti, kterých se týkají. Jsou to věci, které je potřeba říkat jasně a nahlas. Je potřeba, abychom vyžadovali respektování lidských práv a nechceme, aby Azerbajdžán opět spadl do rukou Ruska. Rusko na to čeká. Děkuji, kolego Žobro. Teď další zapsaný řečníci. Jako první kolega Kelly. Máte jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Ano, Rusko a Azerbajdžán mají mnoho společného, zejména v tom, že nectí svobodu médií, svobodu schromažďování a že se tam netoleruje opozice. Ačkoliv se mnoho očekávalo od nastávajících voleb v říjnu v Azerbajdžánu, s velkým zklamáním vidíme, jak se k těmto volbám přistupuje. I Ilgar Mamadov je pak důkazem tohoto. Je to šéf opozice, který chtěl kandidovat na prezidenta, ale v současné době je ve vězení. E jeho eh, vazba byla dvakrát odložena a je tedy v běžné trestní věznici. Eh, to nelze tolerovat. Je potřeba, abychom využili všechny prostředky, které máme k dispozici, aby byl pan Mamadov co nejdříve propuštěn, tak aby mohly proběhnout řádné a spravedlivé volby. To je, myslím, v tuto chvíli nejdůležitější. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane Kelly. Eh, další eh, paní kolegyně Kretu, máte jednu minutu. Děkuji vám. Souhlasím s těmi, kteří neschvalují způsob, jakým azerbajdžánské úřady zacházejí s Evropskou unii. To, co se stalo, je skutečně velkým zklamáním, zejména vzhledem k tomu, že Azerbajdžán má být příští eh, předsednickou zemí, tedy v roce 2014, jednou z předsednických zemí Rady Evropy. Ilgar Mamadov, prezidentský kandidát opozice, je persekuován. To je, myslím, jasnou známkou zhoršující se lidskoprávní situace v Azerbajdžánu. Azerbajdžán by měl uspořádat demokratické volby, měl by respektovat opozici a neměl by aktivitu na internetu kriminalizovat. Ráda bych vyzvala eh, komisi a pana Baroza, aby zajistili, že Eh, země, jako je Azerbajdžán, budou respektovat lidská práva. Je potřeba toto téma řešit i s azerbajdžánskou vládou a příslušnými úřady. Děkuji. Děkujeme kolegyně Kretu. Jako další kolega Migalsky máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Paní... Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Azerbajdžán hraje velice významnou rolu v regionu, je důležitý jako hospodářský partner Evropské unie. Doufejme, že bude stále významnějším partnerem z hlediska z titulu dodávání surovin, ale nelze zapomínat na lidská práva v této zemi, protože když požadujeme aby eh, dodržoval právo náš strategický partner Rusko, musíme to požadovat od našeho opravdového partnera, jako je Azerbajdžán. A proto vás velice žádám, abyste neinterpretovali nesprávně to, co řekl pan Sabrnoch. On je vedoucí delegace, která se zaobírá těmito otázkami. Řekl naprosto jednoznačně. Kritizoval-li něco, kritizoval nás, evropské poslance, proto, že jeho delegace se není schopná pořádně sejít, protože poslanci nepřijdou. Eh, a o tom svědčí také podpis naší skupiny pod toto rozhodnutí. Děkuji mnohokrát, pane kolego, a nyní se dostáváme k procesu Catch the Eye. Mám tady čtyři přihlášky a vlastně máme jenom dvě minuty ne, pět přihlášek. Vezmu vás všech pět na řadě, ale prosím vás všichni dodržujte maximálně jednu minutu. Kolegyně Isaria. Děkuji vám, pane předsedo. Pan Mamadov je opoziční politik, který eh, kritizuje vládu za omezování lidských práv. Už dříve mu bylo vyhrožováno. V únoru byl zatčen při míru milovných protestech a momentálně čelí smyšleným obviněním. Organizace Human Rights Watch eh, vyzvala vládu Azerbajdžánu, aby jasně řekla, z čeho jsou pan Mamadov a jeho kolegové obviněni. Je to důležité zejména vzhledem k tomu, že Azerbajdžan se má stát předsednickou zemí Rady Evropy. E, tu funkci nesmí zastávat země, která se takto chová k opozici. Nesmí zastávat takovou tu důležitou lidskoprávní funkci. Děkujeme paní Esa jako další paní kolegyně Ojuland. Děkuji vám, pane předsedo. Jakožto strategický partner pro Evropskou unii, Azerbajdžán má silný ekonomický model, je to sekulární stát a tolerantní vůči náboženství. Eh, dovedli bychom si představit, že naši azerbajdžanští partneři eh, očekávají od Evropské unie vyváženější eh, přístup. Toto usnesení jednoznačně podporuje pokračování jednání o dohodě o přidružení mezi EU a Azerbajdžánem. Zároveň eh, však tato rezoluce naše azerbajdžánské přátele upozorňuje na to, že jsou členy Rady Evropy se všemi závazky, které to znamená v oblasti demokracie, lidských práv a právního státu. Já bych ráda pokračovala v otevřeném a dobrém dialogu, který máme s Republikou Azerbajdžánu a Chtěla bych, abychom pokračovali v zájemném přibližování se eh, evropských a azerbajdžánského lidu. Děkuji. Děkujeme paní Ojuland. Jako další kolega Kurský. Děkuji, pane předsedo. Jsem překvapen, že jak vypadá proporcionalita této debaty. Útočíme na Azerbajdžán, a mám pocit, že debata o Rusku byla příše taková, spíše taková soft. Ale vždyť vůči Rusku má Evropská unie více nástrojů pro vymáhání lidských práv. První příklad v Lisabonské smlouvě jsme zakotvili zásadu energetické solidarity. A Německo, první země v Evropě, porušuje tuto solidaritu a platilo třikrát víc eh, než pan Plime Nord Stream. Eh, udělal se obrovský obchod s Ruskem, aby se obešel jeden členský stát, a sice Polsko. Eh, je třeba připomenout politkovskou katastrofskou ve Smole, katastrofu ve Smolensku, aby se nedělaly žádné obchody eh, se zemí, která tak dramaticky porušuje lidská práva. Tam má Evropská unie konat. Děkuji vám, pane kolego, a nyní paní kolegyně Korhola. Ksia on itse sitoutunut useiden Děkuji vám, pane předsedo. Azerbajdžán se zavázal, že bude respektovat lidská práva. Kromě toho chce předsedat Radě Evropy už v roce 2014. Ovšem opoziční šéf eh, Mahmadov, respektive jeho zatčení, před říjnovými prezidentskými volbami vypadá v skutku jako čin e, čistě politický. Vyzýváme proto azerbajdžánské úřady, aby pana Mahmadova propustili, anebo aby mu alespoň poskytli právo na spravedlivý proces. Podobně jako v minulých usneseních o Azerbajdžánu, opět i zde musíme opakovat otázku svobody médií. Nesmí probíhat zastrašování, nesmí probíhat zatýkání opozičníků, a e, služba pro vnější činnost EU musí podniknout dostatečné kroky proto, aby byla zajištěna lidská práva v tomto státě. Děkuji vám, paní Korholo, jako další a jako poslední paní kolegyně Hybner. Děkuji bardzo. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, dnes hovoříme o Azerbajdžánu, to je další země, která má aspirace evropské kde dochází k pronásledování lidí majících jiný politický názor. Tentokrát se jedná o pana Mamadova, o politika, který je kandidátem, stále ještě je kandidátem na prezidenta této země a přitom je zatčen jak a vězněn jako zločinec a vrah, nezávisle na tom, že je politik opozice. Mamadov je známý svými demokratickými názory a iniciativami a jeho zatčení zneklidňuje celý svět i nás, Evropskou unii. Počátkem května Rada Evropy vyzvala azerbajdžánské úřady, aby propustili všechny politické vězně a přitom dodnes na to neexistuje žádná reakce, žádná odpověď. Azerbajdžán příští rok bude předsedat Radě Evropě. Děkuji mnohokrát, paní kolegie, tím jsme ukončili Kedzie a na závěr má slovo ve jménu komise pan komisař Levandovský. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Promlouvám k vám eh, ještě jednou jménem Catherine Eštnové. Eh, chci poděkovat poslancům Evropského parlamentu za jejich zájem. Eh, poznamenal jsem si celou řadu bodů. Případ pana Mahmadova je velmi vážný a zaslouží si pozornost Evropské unie, jednak kvůli tomu, jakým způsobem ten případ probíhá a jednak kvůli jeho významnosti Eh, pro svobodu politické opozice a pro její činnost eh, během volebního roku. Děláme si obavy o e, zadržování pana Mahmadova v takzvané izolační vazbě, kdy nemá možnost e, přijímat návštěvy ze strany své rodiny a nemá možnost přijímat potraviny zvenčí. E, jeho setrvávání ve vězení samozřejmě také snižuje jeho šanci eh, na to účastnit se voleb jako nominovaný kandidát eh, vlastní strany v prezidentských volbách. Chci vás ujistit o tom, že komisař Stefan File i vysoká představitelka Eštnové pečlivě sledují politický vývoj a často se setkávají se zástupci azerbajdžánské vlády a rovněž ve svých dvou eh, velmi důrazných veřejných vyjádřeních eh, vyjadřují nutnost respektovat lidská práva a poskytnout panu Mamadovi právo na spravedlivý proces. To souvisí s konceptem demokracie v našem evropském prostoru. Nesmíme se omezit pouze na technické aspekty volebního procesu, ale musíme se zaměřovat i na základní práva a svobody politiků a občanů, práva na interakci a práva na možnost volby mezi dvěma alternativami. S tím samozřejmě souvisí také svoboda médií, jak tradičních, tak online. Jak už bylo řečeno, v případě Ruské federace je zde i celá eh, ta kapitola otázky justice, a to nejenom v případu pana Mamadova, ale všeobecně. I toto je samozřejmě součástí našeho dialogu s Azerbajdžánem, jak už zde zaznělo. Eh, Azerbajdžán je pro Evropskou unii důležitý partner, ale vyspělé vztahy by nám, myslím, měly umožnit mluvit na rovinu, kdy je to potřeba. A v tomto případě to potřeba je. Usnesení, které bylo předloženo Evropskému parlamentu, je velmi zásadní. Zmiňuje totiž eh, otázky jako výkonnost justice, svoboda schromažďování, volební zákony a další. Chci vás ujistit, že to, co se v Azerbajdžánu děje, se monitoruje prostřednictvím evropské delegace. Jejíž předseda se setkal 4. dubna s panem Mamadovem a jejíž členové jsou v úzkém kontaktu s rodinou a právníky pana Mamadova. Netýká se to však pouze jeho samotného, ale i dalších zadržovaných, jako je Pantofik Jakublu, který rovněž je momentálně zadržován ve vazbě. Evropská delegace eh, v Baku navštívila pana Jakublu ve vězení na začátku tohoto týdne a podobně jako v jeho případě, v případě Mamadov a dalších případech, i zde pečlivě sledujeme situaci a intervenujeme na všech relevantních úrovních, a pečlivě sledujeme, jak se věci mají a mít budou. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát panu komisaři Levandovskému. Tímto uzavírám tuto rozpravu. Na závěr rozpravy byly předložené, bylo předloženo šest návrhů usnesení. Hlasovat budeme po další rozpravě. Jako poslední bod na pořádně